příspěvky. Pondělí tedy. Není tomu tak. Úterý. Po diskusi s jednotlivými frakcemi se eh, těch všech šest zpráv Andřeje Dudy odkládá na některé příští plenární zasedání. Jsou námitky? Nejsou. Tím pádem budou tyto zprávy přeloženy na některé z dalších plenárních zasedání. Od celé řady frakcí, dámy a pánové, jsem obdržel žádost o e, diskusi o pracovním programu komise s usnesením. Eh, teď se frakce musí dohodnout mezi sebou, kdo z nich bude hovořit, protože eh, prakticky všichni předsedové všech frakcí tento návrh předložili ve stejnou dobu a to jde o to, co jste říkal vy, pane Lamberci, vaše frakce chce usnesení a udělali bychom to tak, že bych dal slovo panu Pitelovi a pak třeba ještě paní Cimr pro, pak někdo bude hovořit proti a budou mít snad slovo všichni. Je to tak přijatelné? Děkuji. Tedy pan Pitela. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Jak jste eh, předeslal, naše frakce je proto, abychom na program lednové plenárky dali usnesení, eh, kterým se uzavře rozprava o pracovním programu komise, poněvadž je velice správné, aby také se k tomu vyjádřil. Parlament vyjádřil své priority a my jako socialisté demokraté abychom mohli také uvést naše priority, což je životní prostředí a boj proti eh, daňovým únikům. Ja, Lamberts, bitte. Sie wollten zum gleichen Thema. Pane předsedo já jsem chtěl hovořit k tomu stejnému. pane předsedo Eh, můžeme tady z toho dělat sice nějakou podívanou, ale já jsem jenom chtěl říci, aby náš parlament se vyjádřil prostřednictvím hlasování k programu komise, to je důležitý akt. Na konferenci předsedů říkali někteří, my se vyjádříme k programu na rok 2016. To znamená, že evropské volby přece byly a nová komise a to znamená, že snad my jako parlament se k tomu vyjádříme až rok a půl na to. To by bylo směšné přece a, a ano, nejpozději tedy v, na lednovém zasedání bychom měli odhlasovat usnesení o programu komise, pokud chceme, aby skutečně tato instituce existovala. No, dobře. Eh, tak nejprve tady máme návrh pana Pitely a ten říká leden, takže eh, já nevím. Kdo by rád hovořil pro návrh kolegy Pitely? to není hlasování, nejdřív eh, rozdáváme slovo, prosím. Paní Cimr, chcete hovorit pro, hovořit pro návrh pana Pitely, nebo chcete hovořit pro prosinec? Tak ne, tak ještě jednou. Kdo chce hovořit pro návrh pana Pitely? Pan Ferhovštad. Pane předsedo, to je dobrá věc, abychom to udělali v lednu. Dobře, aspoň budeme mít možnost ještě před e, rozpravou e, se připravit, připravit usnesení, ale já žádám, aby to Eh, nebyl zase nějaký vánoční stromeček. Christmas tree. Já vím, že možná teď je na to dobrá chvíle hovořit o vánočních dárcích, ale toho se bojím, že to bude 10, 15, 20 stránek se všemi možnými prioritami a ne eh, stručné politické usnesení. Takže já bych proto podpořil návrh pana Pitely. A jo, pan Zajer, eh, chcete hovořit proti návrhu pana Pitely? Tedy prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nicméně eh, rád bych eh, jaksi přidržel ten postup, že bude jeden mluvit pro druhý proti a nerad bych to příliš komplikoval. Eh, pracovní program komise je velice vážná věc. Zejména vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemá právo iniciativy. Ovšem tento rok je velice zvláštním rokem a naše programovací e, řády nepředpokládají usnesení, protože komise teprve 1. listopadu vůbec zahájila činnost a proto není možné uvést v chod e, tuto sekvenci událostí, tedy mít usnesení v září a e, pak ještě jednou v prosinci. Uspěchat věci se nehodí, zejména proto, že to, co chceme vidět po volebním roce, je skutečná práce ne tedy usnesení v lednu o programu, který se přijme teprve zítra. E, já bych tedy navrhl nepřijímat usnesení, ale zkrátka začít pracovat. Děkuji. E, e, pane kolego, já přesto podle jednacího řádu musím postupovat řádně. Tedy pan Pitela zde má návrh provést toto v lednu, ale pak je zde tady ještě jeden návrh, který teď přestaví paní Cimr, udělat usnesení ještě tento týden. Takže prosím, odpustte mi, že k těm jednotlivým návrhům, které zazní, udělím také patřičné slovo. Teď tedy prosím paní Cimr. Děkuji vám, pane předsedo, i za to vysvětlení. Má frakce v eh, posledních dnech opět požádala, aby k té rozpravě, která proběhne zítra, tedy to je to prohlášení komise, abychom k tomu měli i příslušné odhlasovatelné usnesení. A to z těchto důvodů. Za prvé, eh, považujeme první rok komise za velmi podstatný rok. Za další, Celá řada výborů se vyjadřovala k pracovnímu programu komise už na rok 2015. Za třetí, proběhla v rámci konferenci předsedů rozprava s panem Junkrem, panem Timmermansem, předsedové frakcí eh, mohli již vzít na vědomí, jakým způsobem zástupci komise reagují zde. No a potom za čtvrté, eh, ne, můžeme plánovat pouze připravovat opatření, eh, která se pak zpracují třeba příští rok, ale potřebujeme i ten takzvaný killing list. Máme celou řadu protestů a informací z parlamentu, že některá, některé programy jako Clean Air nebo eh, program pro nakládání s odpady, o tom všem je potřeba diskutovat a k tomu všemu potřebujeme usnesení. Děkuji vám, to je velmi jasné. Kdo chce hovořit pro návrh paní Cimr? Ne, ne, ne, nehlasujeme, prosím. Kdo chce hovořit pro? Hey, s'exprimer. Někdo může se vyjádřit pro, nebo se někdo může vyjádřit proti. Ještě se hlasovat teď nebude, takže pro. Tak prosím, mluvte pro. Máte slovo. Ano, samozřejmě, pokud chceme aspoň, abychom nějaký měli vliv na to, co dělá komise, tak aspoň čím dříve, tím lépe. A já si myslím, skutečně, pokud bychom to mohli udělat teď v prosinci, tak v prosinci, ale pokud ne, tak v lednu. Ano, pokud většina je pro prosinec, ale tak to udělejme hned teď. Dobrá, a teď kdo chce hovořit proti? Dobrá, tím jsme tedy eh, tím jsme tedy izolovali návrh, aby se hlasovalo ještě tento týden, aby to usnesení bylo ještě tento týden. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování, bylo to zamítnuto. Teď budeme hlasovat o návrhu pana Pitely. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel? Ten byl přijat. Tak gut. Ich eröffne. Ano, eh, elektronicky to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Mit ja haben 201 pro hlasovalo 231 kolegů, proti 121 kolegů. Wir kommen jetzt zu mit Teď tedy středa. Frakce zelených požádala o prohlášení eh, místo předsedů komise, co se týká svobody vyjadřování v Turecku, zejména v souvislosti s nedávným pozatýkáním 400 žurnalistů, tady to je to, o čem jsem mluvil na začátku. K tomuto má slovo nejprve navrhovatelka paní Harms. Vážený pane předsedo, především děkuji za to, že jste z toho učinil téma. Já se domnívám, že Všichni, kteří o víkendu sledovali zprávy eh, z Turecka, byli zaskočeni těmito eh, přehmaty vůči eh, opozičním a kritickým zástupcům médií. Musíme vědět, že tyto střety mezi mocí a novináři se vyvíjely takto negativně ještě před událostmi v Gizi parku. Již předtím byly uvězněni tito novináři a brání do vazby. A nyní zažíváme opět eh, zpětný vývoj eh, v Turecku, krok zpět. Myslím, že je nejvyšší čas, abychom se k tomu vyjádřili a vedli tento týden o tom debatu. Eh, návrh ostatních předsedů frakcí ehm, předložit v lednu usnesení považuji za správnou. Děkuji a nyní pan Jarik pro usnesení, pro návrh. Nejprve chci poděkovat za to, co jste řekl eh, při otevření, při zahájení ohledně svobody tisku a z projevu v Turecku. To je velice důležitý signál ze strany naší instituce. Za druhé, co se stalo včera v Turecku, no to je přece nepřijatelné, protože ve 13 městech pozatýkali novináře a teď jsou tady hrozby ještě další, že do Vánoc eh, eh, dojde k dalším. Takže 150 eh, novinářů v Turecku a hlavní tedy z rozhlasu, z televize a z největších národních denníků. Tudíž by bylo dobré, abychom přijali buď usnesení, anebo prohlášení paní vysoké představitelky, abychom co nejrychleji toto zarazili. Děkuji. Kdo by se chtěl vyjádřit proti tomu, pane Lambsdorffe? Já samozřejmě se nechci vyjádřit proti tomu, ale eh, pro návrh Rebeky Harms, ale eh, návrh pana Jereka eh, zní mm, tak, že bychom už v tento týden měli přijmout usnesení. Já se domnívám, že návrh paní Harms je chytřejší, to znamená tento týden debata a v lednu pak usnesení. Předseda, nyní jde o to rozhodovat, zdali vůbec zahrneme tento bod na pořad jednání. Další má slovo pan Messerschmidt. Předpokládám, že vy se chcete vyjádřit proti návrhu. Takže se táží, je tady vůbec někdo, kdo je proti návrhu paní Harms? Pane předsedo, myslím, že potřebujeme dílčí hlasování. Ano, k tomu se dostaneme, ale chci se napřed zeptat, chce se někdo vyjádřit proti? Ne, nikdo. V tom případě dávám napřed hlasovat o tom, zdali vůbec tento bod chceme zařadit do programu jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní kladu otázku, kdo by chtěl vést debatu s usnesením. Debatu s usnesením. Kdo je pro? Debatu a usnesení. Opakuji ještě jednou. Počkejte, já se pokusím to objasnit. Ta rozprava je jasná, vysoká představitelka se tento týden k věci musí vyjádřit. Otázkou je nyní ale na vás, zdali si poté chcete schválit usnesení. Kdo je pro schválení usnesení po rozpravě? Kdo je pro? Kdo je proti? Tento týden, kdy jindy, říká předseda, o to bylo požádáno. Dobrá, takže uděláme to jasně. Paní Harms, vy jste to, o to žádala pro tento týden nebo pro leden? Já mám dojem, že Evropský parlament by se měl vyjádřit co nejdříve, ale také se domnívám, že Evropský parlament by eh, se měl vyjádřit semknutě. A můj dojem z rozhovoru eh, s vámi v uplynulých dvou dnech eh, je takový, že bychom eh, měli vést řádnou diskusi a pak v lednu o tom hlasovat. Dobrá, děkuji. To nebylo z prvního vyjádření z vaší strany jasné, ale nyní to jasné je. Takže tento týden budeme diskutovat a v lednu pak budeme schvalovat usnesení. A o tom nyní nechám hlasovat. Kdo je pro lednové usnesení? Kdo je pro lednové usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tím je to jasné. Dobrá. Usnesení v lednu. Frakce EKR žádá hlasování o e, návrhu usnesení o uznání palestinské samozprávy, respektive státnosti, přesunout na čtvrtek. K tomu má slovo pan Messerschmidt. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, já se domnívám, že všichni jsou zajedno, že je to cholostivá otázka. Myslím, že potřebujeme víc času, abychom projednali eh, kompromisy usnesení. A proto EKR by chtěla prodloužit lhůtu do čtvrtka 11 hodin, tak abychom eh, vedli tu debatu tento týden, ale až ve čtvrtek. Děkuji, pane předsedo. Kdo by se chtěl vyjádřit pro návrh pana Messerschmitta? Pro návrh. Kdo by ho chtěl obhájit? Nikdo. Kdo se chce vyjádřit proti návrhu pana Messerschmitta? Prosím. Děkuji. Eh, my už jsme to hlasování odložili z minulého měsíce na tento měsíc. Času na vypracování společného usnesení bylo víc než dost a proto je na místě, abychom dodrželi program, na kterém jsme všichni pracovali. Jednoznačně odmítáme, že eh, by tady měl padat návrh, že se bude hlasovat ve čtvrtek. Hlasovat musíme ve středu, jak bylo původně uvedeno. Takže dávám hlasovat o návrhu pana Messerschmitta um, odložení na čtvrtek, odložení hlasování. Kdo je pro návrh pana Messerschmitta? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zamítnuto. Tím je pracovní plán pro tento týden stanoven a schválen. A Přistupujeme nyní k doporučení paní Ajuzo Cites o umluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy. Paní zpravodajka je nepřítomná, ale zastoupí ji eh, paní Esther Haran.